Ladies and gentlemen, just... Dámy a pánové, ještě než se pustíme do hlasování. Um, just a few Mám několik oznámení. Některá dobrá, některá horší. Chci v první řadě poděkovat paní Evelyn Gebhardt eh, ke zvolení místu předsedkyní Evropského parlamentu. Um, many congratulations srdečné gratulace. Už jsme měli první setkání koordinátorů a bylo to velice zvláštní a také eh, se mi včera ozval pan Malcolm Harbour, který vám také blahopřeje. Eh, dále Evě blahopřejeme k sňatku. Ona zde není, takže já to v podstatě tímto oznamuji, že Evě blahopřejeme. Děkuji tam kolegovi, že nám zahrál Evu. Potom bych ráda přivítala nového člena, pana Selemoviče. Včera byl již velice aktivní a také Vítám pana Renáta Zora, to je také nový člen, druhý nový člen, ale bohužel zde dnes není. A potom jedna smutná zpráva, Kirsten Westphal je nemocná, nyní tedy eh, se léčí a několik eh, měsíců zde nebude moci být. Eh, doufáme, že se brzy uzdraví a pokud byste ji chtěli Eh, poslat přání brzkého uzdravení, tak eh, jsem zde připravila eh, takový pohled nebo přání, kam se můžete podepsat, aby věděla, že jsme jí blízko a že na ní myslíme. A doufujeme, že zase brzy bude s námi. To je vše, pokud jde o má sdělení a nyní se podíváme na hlasování. Prvním hlasování je výroční zpráva o zprávě jednotného trhu v rámci evropského semestru. Musím si najít také kartičku, takže se na chviličku omlouvám. which I don't actually have. Já bohužel tu kartičku nemám, jak jsem zjistila, omlouvám se, takže bude třeba nakonec potom přidat můj hlas k tomu celkovému součtu. So maybe my assistant could go and... Možná by má asistentka mohla mi ji přinést. Děkuji. First is compromise. První kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 70. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 71. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Budeme hlasovat o návrzích 20 až 23 nejprve, takže 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 21 pro, proti, ověříme to. And it's one more minus for me. Odpadá to. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se, odpadá, eh, zamítnuto. 23 to je vypuštění, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní návrh 72. Ano, 72 k odstavci 7. Kdo je pro? 72. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 31, vypuštění, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 75, pro, proti, zdržel se. Schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 77, kdo je pro. Aha, dobře, ověřujeme 36, omlouvám se. Schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 37, pro, proti, zdržel se, ověříme. 37. 37. Schváleno. 78, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 79, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 41, pro, proti, zdržel se, ověříme. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se schváleno. 43 pro, proti, zdržel se schváleno. 44, kdo je pro, schváleno. 81 pro, schváleno. 82 pro, schváleno. 83 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno, 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se, schváleno, 48 pro, proti. Dobře, ověříme to. Ano, ono to není úplně jasné, ale je to, návrh je zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. 53 pro, proti, zdržel se, schvál, e, zamítnuto. 54 pro, pade, schváleno. 55 pro, proti, zdržel se, schváleno. 56 pro, proti, zdržel se schváleno, 57 pro, proti, ověříme. That falls. Zamítnuto. Nyní 58 pro, proti zdržel se schváleno, 59 pro, proti, ověříme, ověříme 59. Zamítnuto. Úplně stejný výsledek, alespoň jste konzistentní. 86. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 a 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Číslo 1, pro, proti, zdržel se, schváleno. 2, pro, proti, zdržel se schváleno, tři schváleno, čtyři schváleno, pět schváleno, kompromis jedna kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 65 pro, proti, zdržel se schváleno, 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno a hlasujeme o celém návrhu zprávy takto pozměněném. Můžete hlasovat. a návrh prochází 32 hlasy pro, dvěma proti a dva z vás se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji, odvedl obrovský kus práce. Děkuji. Um, Druhý bod, to je zpráva o směrnici o střelných zbraní. A zde máme tedy jedno jediné hlasování, které se týká eh, schválení pozměněného textu, který eh, vyšel z jednání při trialogu a je to elektronické hlasování. Ještě jeden má hlasovat. Filipe? Děkuji. Schváleno 25 hlasy pro, 9 proti, 2 se zdrželi. A nyní to tedy půjde na plenárku. Děkuji mnohokrát. Um, um Děkuji. Pokud jste včera někteří nebyli na výboru, tak Existují i určité eh, veřejné informace, které kolují o tom, co se eh, vlastně schválilo a ty nejsou úplně přesné, proto parlament eh, vydá detailní stanovisko, ve kterém se pokusím vysvětlit skutečně přesně, na čem jsme se dohodli, tak aby všichni uživatelé dobře porozuměli tomu, o co šlo a aby to také bylo jasným jazykem sděleno, tak abychom rozptýlili určité obavy. Okay, colleagues, uh... Vážení kolegové, budeme pokračovat a dalším bodem na pořadu jednání je fintech. Zpráva fintech o dopadech uh, technologií na budoucnost finančního sektoru. Je to návrh stanoviska, hlavním výborem je Ekon a zpravodajkou je paní Dita Charanzová. Dito, máte slovo. Thank you, uh, Madam Chair. So I'm here to, Děkuji. Já bych chtěla tady prezentovat svůj návrh zprávy FinTech. Ta práva je pozitivní, to, tento sektor je budoucností finančních trhů a bankovnictví, investování bude jednodušší, bezpečnější a levnější pro všechny z nás. Pro podniky potom bude snažší získávat půjčky nebo finance. Je možné, že ne všichni Eh, ne všem se to líbí a chtějí eh, vytlačit z trhu nové hráče, ale já si myslím, že je to v dlouhodobém zájmu všech zúčastněných. Asi není možné se vrátit do minulosti. V době bankovnictví na internetu lidé nepochopí, že někdy to tak nebylo možné dělat všechno digitálně a globálně. Musíme držet krok s rozvojem digitálního trhu a toto stanovisko to reflektuje. Komise musí pokračovat v odstraňování překážek pro tyto nové technologie a nesmí spadnout do pasti, kdy bude dávat přednost jedné technologie před druhou. Je, například se týká oblasti platebních systémů, přes veškerou Práce ještě pořád nemáme celoevropský platební systém, jako mají Spojené státy nebo jiné země. Já nechci vytvoření nějakého celoevropského systému, jako je PayPal, ale bylo by dobře vytvořit pro to vhodné podmínky. A poslední odstavec toho stanoviska se týká těch nedávných eh, pokynů pro autentifikaci eh, zákazníků Je tam ještě jedna chyba, která bude napravena. Tyto pokyny budou vyžadovat u všech plateb nad 10 euro v Evropě vyžadovat řádnou antifikaci od roku 2018. My teď čekáme na přijetí finální verze těchto pokynů. Tak vím, že je tady řada připomínek od soukromého sektoru, protože bude-li se muset zadávat PIN u všech plateb na 10 euro, tak je to přehnané. Potřebujeme samozřejmě větší zabezpečení proti podvodům, ale tato pravidla budou eh, spíše přemenem než eh, ulehčením. Pokud eh, si něco kupuji na internetu, nechám se to poslat domů, tak eh, doufám, že ten eh, systém eh, zůstane. Jsou tady. Neměli bychom bránit novým technologiím, jako je třeba bezkontaktní, bezkontaktní platby. Návrh se zaměřuje spíše na obecné principy. Doufám, že nebudou předkládány příliš technické pozměňovací návrhy. Já sama ještě nějaké předložím, například ohledně crowdfundingu a dál, protože nebylo možné to dát do toho původního návrhu. A samozřejmě s tím zpravodajům eh, svoje návrhy pošlo, aby se k něm mohli připojit, pokud budou chtít. Děkuji vám a těším se na vaše připomínky. Děkuji, to. A teď za jednotlivé politické skupiny stínový zpravodaj Ivan Stefanič za EPP. Děkuji, paní předsedající. Já chci nejprve poděkovat Detě Charanzové za vynikající práci, za to, že zdůrazňuje důležitost fintechu a jaký vliv to bude mít na konkurenceschopnost finančního sektoru. Předtím, než budeme diskutovat o regulačním rámci, tak si musíme připomenout, že finanční sektor zavádí nové technologie nejenom tak pro nic, eh, za nic, ale protože eh, chápou, jak přesně tento sektor funguje, proto a jejich eh, řešení jsou inovativní. Společnosti ve finančním sektoru potom budou moci nabízet efektivnější a levnější produkty. Pokud finanční společnosti budou chtít být konkurenceschopné, tak se hlavně musí získat důvěru zákazníků a tady je základní role regulátorů. Nadměrná regulace by mohla utlumit růst a proto je potřeba mít jasně definovaný regulační rámec. Že ten návrh by mohl mít více podrobností a více doporučení, a jasnější formulace nebo výzvy na adresu komise a dalších aktérů, našem závěrečném textu bych byl rád, kdyby tam byly konkrétnější návrhy namířené například na eh, namířené směrem k bankovnímu úřadu, konekobisy a tak dále, například v oblasti autentifikace zákazníků, což by mělo být spuštěno do roku 2018. Měli bychom také lépe zformulovat požadavky pro výjimky z platnosti toho Eh, silného systému ověřování totožnosti zákazníků. Měli bychom tedy udělat jasné podmínky a přitom eh, bezpečné prostředí pro zákazníky a proto budeme muset na tom všichni úzce spolupracovat a být flexibilní. Děkuji Ivane a za SAD Nikola Dante. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce paní Charanzové za návrh, který určitě je dobrým východiskem pro další jednání a určitě bude v příštích týdnech velice intenzivní. Digitální vývoj má vliv na veškeré aspekty našeho života, včetně finančního sektoru, aby spotřebitelé díky tomu měli větší přístup k produktům, k finančním službám a často to i radikálně mění způsob užívání. Eh, takže zde eh, fintech, to je v podstatě svým způsobem nový trh, který se vyvíjí a mm, vlastně jde o typ financování 21. století. Je to velice široký jev, eh, který zrychluje digitální platby, eh, přímo ze smartphonu, chytrých telefonů lze platit a jsou to ne- nekonvenční alternativní eh, způsoby jako crowdfunding, social impact bonds, bonds a e, další e, i e, virtuální měny, valuty a podobně. Takže skutečně to epochální transformace, která mm, i doplňuje tradiční finanční instituce, tedy bankovní instituce především, a vytváří možnost nových služeb, které jsme si nemohli nikdy ani představit, tedy finanční inovativní služby, které rostou. A zde tento, ta, tento kontext se vyvíjí, takže my nemůžeme jen tak na to hledět a nedělat nic. Proto je třeba přijmout opatření, abychom eh, tedy eh, doprovázeli vývoj tohoto digitálního trhu. Je třeba zajistit především stabilitu eh, propagovat růst finančního sektoru, především tedy to musí pomoci novým startupům, novým středním malým podnikům v Evropě a je třeba i zajistit důvěru spotřebitelů v tento trh, tak abychom garantovali eh, eh, eh, spravedlivou expanzi bez podvodů. A především je třeba si vytvořit takový evropský přístup k těmto technologickým inovacím ve finančním sektoru. Musí eh, to vytvořit jasný právní rámec, prostředí, mm, do kterého budou investovat tyto fintechové firmy, digitální platformy, startupy. A eh, ty čím dál více potřebují jasné normy, tak aby byly korektním způsobem informovány a zde proto bude zásadní si stanovit takový princip, a to je, že v centru našeho zájmu musí být spotřebitel. Tak vlastně, jak se říká, ten sektor fintech nabízí řešení, které zvyšují možnosti pro eh, rodiny, pro domácnosti, podniky, které budou mít větší přístup k finančním službám a i mm, se pro, pro spotřebitele mohou vytvářet různé eh, eh, služby mm, mm, na míru a Především ale eh, spotřebitel musí být eh, řádně informován třeba i eh, o těch různých půjčkách typu peer-to-peer, -peer, tedy crowdfunding a musí být řádně informován o těch čím dál více rozšířených alternativních finančních nástrojích, tak abychom zajistili jejich úspory, jejich likviditu a mm, především při těchto různých transakcích digitálního typu. Nemluvě o tom, že čím dál více digitální platformy schromažďují schromažďují údaje data a to platí i pro fintech a tudíž je třeba i e, zajistit ochranu osobních údajů, privacy. A poslední věc, také důležitá, je třeba věnovat pozornost většímu používání různých algoritmů v sektoru financí a především pro všechny ty produkty, které se týkají robotiky. A zde si myslím, že je vhodné upřesnit specificky roli a, e, to, e, a jejich používání, tak aby e, jejich používání bylo bezpečné pro spotřebitele. Zde vytváříme takový systém v Evropě a je třeba mít tedy vyvážené normy a to je nezbytné mít tyto normy právě pro důvěru spotřebitele a vy, i proto, abychom využili všechny možnosti, které toto dává pro startupy, pro fintechové firmy a pro nové digitální platformy a to především v tomto finančním sektoru. Eh, now... Děkuji Nikola Danti a teď možná Dal Dalton za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já zde hovořím místo Vicky, která musela jít hovořit s tiskem. Chtěla by dítě poděkovat za návrh zprávy o fintechu. Je důležité zdůraznit především ty pozitivní dopady, které nové technologie mají pro spotřebitele, podnikatele i bankovní sektor. Pan, eh, paní Ford podporuje ty široké principy té iniciativy, to znamená především zásadu technologické neutrality, ale měli bychom podpořit eh, také zásady inovace. Důležité je, aby finanční technologie i nadále reagovaly na technologický vývoj a také respektovaly vývoj v třetích zemích. Potřebujeme se vyhnout eh, nějakým novým bariérám, které by z Evropy udělaly jakousi pevnost. Potom u bodu 5 eh, je eh, potřeba dbát na to, aby vybudování toho společného bankovního systému jaksi nevedlo k, ke zpomalení konkurenceschopnosti, protože zde máme systémy, které jsou již dnes eh, již eh, efektivní, například PayPal, a pokud jich máme víc, tak eh, to může samozřejmě jak si zlevnit ty služby. A potom Vicky ještě navrhne určité texty, formulace k tomu sandboxu. Důležité je také, abychom se poučili navzájem z osvědčených postupů v jednotlivých zemích a také můžeme eh, podpořit to, co se týká REC teku, protože to je dobrý nástroj, který může určitým způsobem minimalizovat, eh, monitorovat rizika a i zde tedy Wiki pravděpodobně navrhne určité textové změny, ale celkově zprávu podporuje. Děkuji, Dané, a nyní dávám slovo ostatním kolegům, paní Grafíny. Děkuji. Já bych na úvod se vyjádřila k názvu té zprávy. Já si myslím, že finanční technologie ovlivňují finanční sektor, respektive, že ovlivňují pouze finanční sektor. Oni ovlivňují celý hospodářský sektor, protože cokoliv se děje v oblasti financí, ovlivňuje ekonomiku. Já jsem se včera setkala se zástupci Evropské platební agentury a oni kritizovali eh, určité pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2018. Hovořilo o tom, že to bude mít negativní dopady na malé a střední eh, podniky a také o tom, že pro drobné klienty eh, mikropodniky a tak dále, je e-commerce eh, stále ještě velice obtížně dosažitelný. Někteří prostě si chtějí koupit něco po internetu, ale nakonec to vzdají, protože to je pro ně příliš obtížné. Měli bychom se také zabí, zaobývat eh, tím, jaká rizika může potenciálně způsobit eh, příliš eh, velké množství různých záruk, že někdy tedy příliš mnoho různých záruk může být na škodu, může to zkomplikovat celý ten proces. Já nejsem žádnou velkou příznivkyní bankovního sektoru, já s ním jsem měla problémy, když jsem působila v reálné ekonomice. Nicméně s touto zprávou eh, v zásadě souhlasím. Evropská platební agentura již kritizuje směrnici, která byla schválena v roce 2016. Já se domnívám, že musíme rozvíjet finanční technologie, ale zároveň se nesmíme zabývat pouze dopady technologií na finanční sektor, ale také na celý sektor hospodářství. A to proto, protože eh, finanční sektor by měl jakýmsi způsobem eh, předpokládat eh, další dopady v hospodářství. Děkuji chce něco říct zástupce komise, prosíme. Please. Thank you very much. Děkuji. My jsme se seznámili s návrhem paní navrhovatelky a v podstatě s tím nemáme žádný větší problém. Tím hlavním sdělením nebo s tou orientací toho návrhu, ale rádi bychom také zdůraznili, že už jsme mnohé zavedli, že už eh, jsme pracovali na vytvoření rámce, který bude podněcovat inovace. A poslední eh, řečník o tom také hovořil. Snažíme se také zohlednit ty širší ekonomické dopady a prospěšnost pro eh, zákazníky, prospěšnost tedy zavádění inovací. Nevím, jestli chcete, abych okomentoval všech šest bodů jednotlivě. Nejprve k první bodu. Našeho pohledu tady žádný problém není. Je evidentní, že tady dochází k zásadní transformaci celého sektoru, ale také ekonomiky jako celku. A musíme být velmi opatrní, abychom ehm, ne, zabránili těm jednotlivým příležitostem, které mohou vzniknout například i v oblasti plateb mezi podniky. Potenciál růstu a počtu pracovních míst eh, tady evidentně je, neměli bychom eh, připustit zpomalení toho trendu. Neměli bychom příliš chránit pracovní místa v těch tradičních stávajících společnostech, ale zaměřit se na i ty nové eh, začínající podniky a těch nových hráčů na trhu. Potom identifikace a odstraňování stávajících překážek na jednotném trhu. Jak jsem říkal, my už teď máme novou legislativu, která postupně vstupuje v platnost, například prostřednictvím té druhé směrnice o platebních službách, která má být implementována od příštího roku. Musíme samozřejmě velmi pečlivě monitorovat její dopad ale také musíme předvídat, jaký by ten dopad mohl být, až budeme vypracovávat technické standardy, například v oblasti ověřování totožnosti a e, poskytování obsahu třetím stranám nebo poskytovatelům. E, a na tom bude muset se spolupracovat s parlamentem. Budoucnost finančního trhu snižování nákladů a inovativní platební řešení a technologicky neutrální způsob, jak to dělat. Přesně o to nám jde v rámci PSD2, také v nařízení SEPA. O to usilujeme. A jak už jsem eh, říkal, budeme to dělat prostřednictvím také té sekundární legislativy. Bot. 5 podle mě eh, není úplně jasný. Možná, že by bylo dobře upřesnit ten text. To, co my máme na mysli, když mluvíme o bankovních platebních systémech, tak to už eh, máme řešeno, to je, už to bylo v tom návrhu o okamžitých platbách, ale také jsou to ty mobilní platby. To všechno sledujeme velmi pečlivě. Hm, pokud to chápu, tak ten bod 5 má jít tímto směrem, ale možná, že by bylo dobře tam sformulovat přesně ta očekávání. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že klíčovou roli eh, tady hraje také centrální banka a my to samozřejmě budeme podporovat. Podporovat. A potom jde o ty regulační eh, standardy, tedy to bude ve formě legislativy o silnějším zabezpečení autentifikace a přístup k informacím o účtech. O účtech. Na tom pracujeme také. Bankovní úřad eh, příští měsíc předloží svůj návrh za několik týdnů tedy a komise samozřejmě se tomu bude věnovat, bude se tím zabývat a budeme ne, eh, také to konzultovat s výborem Econ, kde to má na starosti Markus Ferber, aby ty odpovídali eh, situaci, ty technické standardy. Děkuji komisi a Dito, no, budeš chtít eh, tu diskusi ukončit? Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří měli připomínky v debatě. Já z toho mm, vyvozuji, že jsme na správné cestě, souhlasím s Marí, že musíme mít na paměti ten širší rámec, ale zase je to jenom stanovisko výboru IMCO, to, co říkal Nikola, to zaměření na ty spotřebitele by se tam také mělo jasně ukázat. Jak už jsem říkala, to stanovisko se obsahuje obecné principy sektoru fintech a já souhlasím s Ivanem, že by tam měla být konkrétní doporučení a návrhy, a ráda si přečtu vaše návrhy, které e, budete mít. Nemyslím si, že to je eh, nějaký kontroverzní návrh. Pokusím se do toho zapracovat všechny ty připomínky, které tady zazněly. A většina z těch, z těch věcí, které tady zazněly, jsou věci, se kterými souhlasit mohu, takže se těším na ty vaše pozměňovací návrhy a na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám, děkuji všem za tuto debatu. Teď ještě připomenu časový harmonogram. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. února. Projednání pozměňovacích návrhů bude 6. března a hlasování o stanovisku 21. března. Děkuji tím. Uzavírám toto debatu a připomínám, eh, že budeme pokračovat ve 3 hodiny odpoledne a že bude mít veřejné slyšení o evropských standardech. Děkuji vám. <laughs> Thank you.